Bene, allora possiamo cominciare. Anche perché... Dobré ráno, dámy a pánové. Eh, chtěla bych připomenout, že dnes budeme hlasovat a že bychom tedy měli co nejrychleji zahájit dnešní schůzi, i když ještě někteří eh, opozdělci přijdou postupně. Začneme bodem 12 což je program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků. Dávám slovo panu zpravodaji, panu Krojcmanovi. Pane Krojcmane, prosím. Já vielen Dank, Frau Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji všem zpravodajům, navrhovatelům a kolegyním a kolegům za odvedenou práci. Většina pozměňovacích návrhů jde z hlediska obsahu stejným směrem. Und lassen sich mit meinem Berichtsentwurf gut vereinbaren? A jsou docela dobře v souladu s mým návrhem například co se týče navýšení celkového rozpočtu, zabránění duplikování vnitrostátních opatření. Jenom dochází k tomu, že jsou předkládány na různých místech nařízení. Abychom udrželi strukturu nařízení a aby byl vnitřně logický text, tak bohužel budeme muset část pozměňovacích návrhů zamítnout ale většinou jsou tyto návrhy obsahově pokryté na jiném místě. Už minulý týden jsem s pravodajům zaslal první návrh kompromisů a já bych navrhl, aby politické skupiny do konce příštího týdne odevzdaly své písemné postoje k navrhovaným kompromisům. Začátkem října bude setkání stínových zpravodajů tam probereme pozměněnou verzi kompromisních návrhů a doufám, že dospějeme k závěrečné schodě. Hlasování o tématu Horizon 2020 bylo posunuté na 20. listopadu a proto jsem se dohodl se stínovými zpravodaji, že i zde hlasování posuneme na první týden v listopadu. Celá řada pozměňovacích návrhů chce odkazovat navíc na téma mikropodniků. To znamená, že mikropodniky jsou někde explicitně uvedené, ale u jiných opatření ne. Aby byl text jednotný, navrhuji, abychom zde postupovali, jak navrhuje rada, abychom zavedli horizontální článek, ve kterém bude uvedeno, že platí oficiální eh, definice malých a středních podniků a zahrnuje také mikropodniky. Enterprise European Network zde jsem ochoten akceptovat méně detailní formulace v článku, a, takže nebylo by tam jednotlivé uvádění bodů. Tím bude daná určitá flexibilita pro úpravy v budoucnu. Zdá se, že e, si, jsou všichni zajedno v tom, že se plnění musí plošně zlepšit. Já jsem navštívil European Enterprise Network v Mannheimu a tam mi bylo řečeno, že kvalita bývá rozdílná. Takže existují kontaktní partneři, kde máte pocit, že jde spíše o to udělat si někde čárku, ano, toto máme udělané, očkrtnuté a nezabývají se příliš obsahem. Já bych proto chtěl vyzvat komisi, aby v budoucnu hleděla více na kvalitu a kvalifikaci a také na posílené propojení. Například eh, ta kontaktní místa v Německu by se mohla také lépe propojit, aniž by to znamenalo nějaké obrovské více náklady, mohou to udělat třeba elektronicky. A ono by to vedlo k tomu, že tento program by potom mohl být vnímán ještě inic, e, šířej. EKR udělal zajímavý návrh e, omezit nebo seškrtat něco na 20% celkových nákladů podpory EU v souvislosti s kosme, ale mě, podle mého názoru by to byl problém vymezení vůči ostatním Programu, Ale kdybychom měli vyšší hranici, třeba 30%, tak je otázka, jestli by to mělo smysl umožnit flexibilní podporu. Kapitálová facilita tam eh, chci mít maximální limit půjček 100 000 eur, to odpovídá pozici rady. Všiml jsem si, že řada poslanců chce větší zapojení organizací eh, malých a středních podniků. Já vím, že komise z toho není příliš nadšená, a já navrhuji, bychom zde nalezli pragmatické řešení. Říkám to v souvislosti s ohledem na komisi. Ono nejde o to, aby rozhodnutí, která náležejí komisi, byla nějakým způsobem předjímána. Nicméně expertízy těchto organizací, eh, zkušenosti, které tyto organizace mají, by napomohly řádnému rozdělení prostředků, abych to tak řekl. Bylo by to účinnější rozdělení prostředků. Také vítám podporu mého návrhu, abychom si stanovili smělé cíle v snižování byrokratické zátěže o 25 v roce 2020 je kvantitativní cíl, měl by se k tomu přidat i kvalitativní cíl, který by vycházel z praktických problémů malých a středních podniků, protože v případě byrokracie a jejího snižování eh, jde spíše o tu kvalitu než o tu kvantitu a na závěr ještě jedna poznámka týkající se cestovního ruchu. Já vím, že celá řada eh, kolegů například z Itálie nebo ze Španělska to považuje za důležité téma. Já nejsem proti tomu, abychom prostřednictvím kosme podporovali cestovní ruch. My jsme to i zmiňovali. Ale já si v této souvislosti vždy kladu následující otázku. Když tam zařadíme jedno specifické odvětví a podtrhneme, i když jde vlastně mluvíme o všech odvětvích a o všech sektorech, je to vůbec dobré, já o tom trochu pochybuji. Eh, samozřejmě komise může zareagovat, pokud je dostatek podnětů a přeshraničních eh, projektů, aby se zaměřila výrazně na cestovní ruch, ale já bych zůstal u svého návrhu, že bychom tam neměli eh, vypichovat jednotlivá odvětví, protože pak někdo řekne, my řekneme cestovní ruch, pak řekne někdo výpočetní technika, někdo jiný přijde s jiným odvětvím, třeba s inovacemi a tak dále, ale jsem určitě ochoten zde nalézt kompromis. Nejde o to zde vytvářet zbytečné konfrontace, ale jde o to, abychom měli nařízení, které je orientované na skutečné cíle. Děkuji. Grazie, kolega Kreuzmann. Děkuji, pane Kreuzmane. Další řečník, eh, pan jsem. Velice děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaj za jeho eh, práci a za jeho velice dobrý přístup. Myslím si, že ta zpráva je velice užitečná, že bude k užitku všem malým a středním podnikům v Evropě. Jsem také zajedno s panem Krojcmanem v jedné věci. Eh, podle mě jsou zde eh, ohledně malých a střední podniku tři nejdůležitější eh, věci, přístup na trhy, přístup k financím a boj s nadměrnou administrativní zátěží. Pokud chceme snižovat byrokracii, tak eh, eh, na to musíme mít určité nástroje. Dále, co se týče přístupu na trhy, tak musíme Eh, nebo nesmíme duplikovat to, co již dělají členské státy, když, se, když například pomáhají malým a středním podnikům dostat se na, třetí země, eh, na, na trhy třetích zemí a také eh, se zde hovoří o důležitosti sítí Enterprise Europe Network. To jsou tedy mé komentáře, ale velice se těším na další diskusy o pozměňovacích návrzích, kterých je velké množství, ale domnívám se, že nakonec se nám podaří vypracovat kvalitní zprávu. Děkuji. Grazie, Patricia. Velice děkuji, pane Bensone. Nyní paní Patricia Tojer. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, jenom velice stručně. Chtěla bych poblahopřát panu kolegovi k jeho práci. Vím, že byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů a že to bude velice komplikované toto nařízení mít stručně formulované, když má zohlednit tolik různých podnětů. Já sobě a kolegům frakce vyhrazuji možnost ještě osvětlit některé pozměňovací návrhy. Vznikl první návrh kompromisu a nemohlo se konat schůzka stínových zpravodajů. My nyní to budeme projednávat na frakci a potom zpravodaje budeme informovat. Dovolte mi podtrhnout dvě věci. Za prvé eh, definice pojmu malé a střední podniky. Tam se odkazuje na platnou definici. O tom dnes ráno hovořil také pan zpravodaj, ale já bych ráda opakovaně upozornila na to, že by se daly zohlednit ještě některé další aspekty. V dnešní době krize v oblasti hospodářství a průmyslu se čím dál tím více ukazuje strategický význam sociálního hospodářství a hospodářství v oblasti občanské společnosti. Jsou to často malé podniky nebo mikropodniky, které nejsou úplně orientované na zisk, ale jsou přesto důležité pro společnost. A platná definice se na tyto typy eh, podniků nevztahuje, ale je to něco, o co bychom také měli usilovat, protože i toto jsou jakési inovativní skutečnosti, které znamenají také stabilní kotvu pro hospodářství a zaměstnanost. A další téma to je cestovní ruch. Nejde o toto srovnávat s informatikou a jinými částmi hospodářství. Cestovní ruch je také průmysl sui generis a netýká se to jediné země EU, a týká se to všech zemí, panuje tam pravidlo nabídky a poptávky, je to v zájmu celoevropského hospodářství. A potom finanční nedostatky. Já bych chtěla požádat zpravodaje, aby zde vyjasnili možnost využití programu Cosme Horizon a strukturálních fondů. Jde o to, aby se koordinovaly různé zdroje financování a aby se koordinovaly projekty. To jsou tedy témata, která by se měla ještě více prohloubit. Budeme ochotně spolupracovat a děkujeme za dobrou odvedenou práci. Děkuji a pan Vidal Kvadras. Eh, muchas gracias, presidente. Una... Za slovo, paní předsedkyně. Eh, jedním ze způsobů, jak ohodnotit eh, důležitost eh, nějaké návrhu zprávy je podívat se, kolik bylo předloženo pozměňovacích návrhů a zde jich bylo předloženo asi 467, což eh, poukazuje na velký zájem o tento program pro konkurenceschopnost podniků, malých a středních podniků a o tuto zprávu. Víme, že pro Evropu je tento sektor velice důležitý asi 98% firm nebo podniků v Evropě jsou právě malé a střední podniky. A malé a střední podniky vytváří nejvíc pracovních míst v Evropě. Tyto podniky nyní prochází v řadě členských států velice obtížnou fází. Například v mé vlastní zemi znám celou řadu malých a středních podniků, které jsou životaschopné, mají eh, vlastně spoustu mají spoustu eh, objednávek, nicméně nemají dost financí, protože jim banky neposkytují úvěry, takže je to v podstatě eh, něco, co může vést k zániku firmy. Ty firmy by mohly pracovat, mají technologie, ale nemají přístup k úvěru, nedostanou úvěr. Uh, takže neměli bychom pouze podporovat vznik nových malých a středních podniků, ale musíme pomáhat i těm, které už existují a e, v řadě členských zemí mají tyto podniky zcela e, tragickou e, tragické postavení. Navíc jsou zde ty problémy s nadměrnou byrokratickou zátěží, to všechno na ně dopadá. Pozměňovací návrhy, které usilují o snížení této administrativní zátěže, a také chtějí například eh, snížit eh, náklady na, eh, na vytváření, na zakládání nových podniků a také jsou tam určité pozměňovací návrhy na zlepšení přístupu k úvěru. Já sám jsem v některých pozměňovacích návrzích na tyto věci upozorňoval. Vím, že i celá řada dalších kolegů předložila návrhy v tomto směru. Tento legislativní návrh je nesmírně významný. Chtěl bych ještě poblahopřát panu Krojcmanovi za práci, kterou odvedl a doufám, že se nám celkově podaří zlepšit situaci těchto podniků v Evropě. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní kolega Mafe Mastekovič. Chvála gospodu Krojcman. krát děkuji, paní předsedkyně. A chci také poděkovat panu Krojcmanovi, našemu zpravodaji. Za tuto velice důležitou zprávu, která je v dnešní době natolik nutná. malé a střední, středně velké podniky čekají, jak jim usnadníme jejich činnost do budoucna. Rozhodně chtějí omezení byrokracie a chtějí, aby se ze slov staly skutky a to platí jak pro stávající podniky, které už provozují svou činnost, tak pro podniky, které se teprve zakládají. Pro všechny představuje byrokracie obrovskou překážku. Evropská podnikatelská síť by rozhodně měla být aktivnější. Na některých místech jsou to jenom eh, poštovní mailové schránky, nejsou to skutečné subjekty, které by podniku mohly pomáhat. A za třetí, pokud chceme proniknout na obtížnější trhy, na trhy mimo Evropu, které jsou vysoce konkurenceschopné, dá se to udělat jen tak, když se tyto subjekty více propojí za pomoci technologie. A proto je natolik důležité napojit je na nějaká centra znalostí a poznatků. Chci poděkovat všem, kdo se tomuto tématu věnovali a chci vám také ze Slovenska vyřídit, že podnikatelé skutečně čekají něco nového a účinného. Děkuji, kolegové. A teď dostává slovo komise doktor Herbert, prosím. Pan Herbert. Dobrý den. Já bych chtěl za komisi poděkovat panu Kreutzmanovi, poděkovat zpravodaji i ostatním, kdo přispěli k této práci. Máte naprostou pravdu. Kosmo, Kosma je jediný program, který je určený výslovně malým a středním podnikům. A proto je to dnes natolik důležitý program. Rád bych se dotkl tří věcí, které jsou důležité a kterých se dotýkají i pozměňovací návrhy. První se týká cílů. To, co vidíme v pozměňovacích návrzích, eh, jsou v podstatě dva typy, dva typy pozměňovacích návrhů. Některé chtějí dodat další detaily a samozřejmě omezit pole působnosti této činnosti, rozsah těchto činností. My bychom tady řekli, že bychom neměli zapomínat, že je to program na sedm let. Měli bychom se tedy pokusit o to, abychom tam získali určitý manevrovací prostor z hlediska flexibility a neměli bychom příliš omezovat možnosti toho, co bychom v těch sedmi letech mohli dělat. Další pozměňovací návrhy, které se týkají cílů, se pokoušejí rozšířit pole působnosti programu Kosmet. A tady musím říct, že naprosto souhlasím se spravodajem, který nám řekl, že čím víc se cíle rozšíří se stejným rozpočtem, tím víc se omezují možnosti účinného přidělování těch omezených rozpočtových prostředků. To je moje první poznámka. Druhá věc se týká omezování administrativní zátěže. Tady komise naprosto souhlasí s parlamentem. My jsme spustili první program snižování administrativní zátěže. Mělo by to vést k tomu, že administrativní zátěž se sníží o mnohem víc, než je náš cíl 25%. A teď se musíme zamyslet nad tím, co dál. A tady jsme zaznamenali jednoznačné signály od podniků, které si stále stěžují. Stále nevidí dostatečně kvalitativní aspekt této administrativní zátěže. Dá se to brát jako jakési účetnictví s tím, že se spočítá, jaké procento zátěže se nám podaří odbourat, ale také to můžeme vidět jako to největší břemeno, které postihuje podniky. A my si myslíme, že ta druhá věc je naprosto zásadní. A třetí a poslední připomínka se týká koncentrací malých a středních podniků. Nebo zaměření na malé a střední podniky. Tady také souhlasíme s parlamentem a chceme zapojit všechny organizace malých a středních podniků. Příklad omezování administrativní zátěže je dobrým příkladem, kde se do toho zapojily právě organizace malých a středních podniků. Ale byli bychom rádi, kdybyste po nás nechtěli, abychom organizace malých a středních podniků zapojili do implementace všech programů, jak to žádá několik pozměňovacích návrhů. Protože to by mohlo vést k tomu, že dojde ke konfliktu zájmu, protože tyto organizace jsou také příjemci těchto programů. Musíme tady být opatrní. Ale to, co říkal pan Kreutzmann, je velice pouzbudivé. On říká, že je pro pragmatický přístup k této věci. A na tom se shodneme. Pokud jde o síť Enterprise, samozřejmě můžeme to zefektivnit a můžeme se pokusit vylepšit kvalitu. To je asi vše z mé strany. V každém případě vám děkuji za podporu. Děkuji. Děkuji komisi. A nyní na závěr dostává slovo pan Kreuzmann, prosím. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu stručný, protože čas pokročil. Já si myslím, že to nařízení bude nakonec dobré. Já už jsem ve svém úvodním příspěvku řekl, že se brzy setkáme a pokusíme se vypracovat dobré kompromisní pozměňovací návrhy, tak, aby vzniklo dobré nařízení. Budeme zde spolupracovat s radou i s komisí. Děkuji vám. Eh, gli emendamenti dovranno essere depositati. Dobře, takže lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 18. září. A hlasovat se bude 5. listopadu. Můžeme přejít k hlasování? Mají všichni hlasovací karty? Prověříme si hlasovací systém. Hlasujeme, prosím. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Scusatemi, proviamo a rifare. Omlouvám se. Zkusíme to ještě jednou. Takže bude to zkušební hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování je uzavřeno. se, že tabule nefunguje. Nevidíme před sebou čísla. Za mnou je tabule, která nefunguje. Thank you. Alors, bene, cominciamo. On commence. Allora. Takže. Začneme s právou Korea. Návrh 188. Budeme hlasovat v bloku, kdo je pro. okamžik. Spravodajem je Antonio Fernando Correa de Campos a jedná se o transevropské energetické sítě. Můžeme se do toho pustit? Dobře. Takže budeme hlasovat. První pozměňovací návrh 188. A budeme hlasovat v bloku A pokud tento návrh bude přijat, tak odpadá další celá řada. Dobře, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Takže návrh 10. Vy pro. Děkuji proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 10 z Envy pro, proti, zdrželi se, přijat. 15 od výboru Regi pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 189 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 1, část 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 9. Okamž- Jenom druhá část, kdo je pro, Děkuji proti. Zdrželi se. Zamítnut. Je to trošku komplikované. Musíte mít se mnou strpení. pět na straně čtyři. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis dva. Pro, proti, Zdrželi se. Přijat. Dvěstě čtyřicet osm druhá část. Pro? Kdo je pro? Dvěstě čtyřicet osm. Od pana Koreje de Campose. 248. A jenom druhá část. Jenom druhá část, ano? Našli jste si to všichni? Na straně 9 ze 77. Je to zhruba uprostřed 248, vidíte to zhruba uprostřed té stránky. Návrh 248 v anglické verzi je to na straně 9. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 3, první část, kdo je pro, Takže sekretariát mi potvrdil, že teď hlasujeme o kompromisu 3. Kompromis 3. No, il 187 era in blocco. Compromesso 3. Dobře. Kompromis 3, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Dvěstě osmdesát šest, druhá část. Anglická verze na straně Dvěstě osmdesát šest. Druhá část. Ano? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuta. Třista dvacet čtyři. Třista dvacet čtyři. Dobře. 324, kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se. Prověříme to. Jmenovité hlasování, vezměte si karty, návrh 324. Dobře. 25 pro 22 proti byl přijat. Kompromis 4. První část. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 357. 357. Našli jste to všichni? Dobře. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 418. To je na straně 27. 418. Kdo je pro? Děkuji proti. Zdrželi se. Zamítnut. Teď kompromis 5. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Teď 434 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 446 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 447 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 7 pro, proti,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 Teď 45 od výboru Ekon a 46 od výboru Ekon společně. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijaty. Kompromis 14, první část pro, proti, zdrželi se přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijata. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 80 pro, proti, zdrželi se přijat. 60 pro, proti, pardon, 61 přijat. 43 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 622 pro, proti, zdrželi se přijat. 44 od Envy pro, proti, zdrželi se zamítnut. 623 pro, proti, zdrželi se přijat. 624 pro a 625 společně, protože jsou stejné. Proti, zdrželi se přijaty. 626 pro, proti, zdrželi se přijat. 627 pro, proti, zdrželi se, přijat. Šestset dvacet osm, pro, proti, zdrželi se. Přijat, 629 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 25 od výboru TRAN pro proti přijat, 72 regi pro proti zdrželi se přijat, 73 regi pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 71 regi pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 26 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 74 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 81 pro, ne 81, 630 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že ten byl přijat, ale prověříme to. Takže 630. Zahajuji hlasování. Hlasování je uzavřeno. Máme o jednoho člena ELS víc, než máme mít. Dobře. Hlasování je uzavřeno. 28 pro, 25 proti byl přijat. Kompromis 16. Pro, proti, zdrželi se přijat. Okamžik. Musíme to rychle nalistovat. Takže teď přejdeme na 670. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Takže to prověříme, 670 a hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 26 pro, 29 proti, návrh byl zamítnut. Měli jste pravdu. Teď návrh 84, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to bylo zamítnuto. Ne, bylo to, to se přijalo společně s ostatními dobře. Takže kompromis 17, první část. To je pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. A teď 692, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Chceme to prověřit? Dobře, 692. Hlasování je zahájeno. Prověřujeme návrh 692. Máme o jednoho člena ELS navíc. Hlasování je uzavřeno. Dvacet šest pro, dvacet osm proti byl zamítnut. Teď kompromis 18 první část. Kompromis 18, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. Sedm Pro, proti. Já myslím, že ten byl přijat, ale radši to prověříme. Hlasování je uzavřeno. 35 pro, 18 proti. Byl přijat. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 763 pro. Proti? proti zdrželi se. Zamítnut. 790 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď úvodní ustanovení. 117 pro, proti, zdrželi se, přijat. 118 pro, proti, zdrželi se přijat. 119 pro, proti, zdrželi se přijat. 120 pro, proti, zdrželi se přijat. 1 tran pro, proti, zdrželi se přijat. 1 od regi pro, proti, zdrželi se přijat. 2 tran pro, proti, zdrželi se přijat. 2 regi pro, proti, zdrželi se přijat. 121 pro, Proti. Zdrželi se. Přijat. Prověříme to. Dobře. Prověřujeme návrh 121. Hlasování je uzavřeno. Byl zamítnut. Dobře, takže 122 a 123. Ne, omlouvám se, jenom 122. 122 pro, proti, drželi se, zamítnut. Když se shodne ELS e a D, tak to obvykle vypadá přesvědčivě, ale pokud to chcete prověřit dobře, takže hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 25 pro, 29 proti. Byl zamítnut. 123 pro. pro děkuji, proti. Zdrželi se. Také zamítnut. Chceme to prověřit? Dobře, 123. Hlasování je uzavřeno. Dvacet devět proti, 25 pro, zamítnut. 124 pro, proti, zdrželi se. 124, prověříme to. Hlasování je uzavřeno. 31 pro, 22 proti. Návrh byl přijat. Ekon, návrh 1, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. NV1 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Imko 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. Regi 3 při, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 1 zpravodaje pro, proti, zamítnut. Prověříme to ale. Musíte hlasovat všichni, jinak to není pořádně vidět. Hlasování uzavřeno. 25 pro, 27 proti. Zamítnut. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 126 pro, proti, zdrželi se, přijat. Envy 2, pro, proti, zdrželi se. Návrh číslo 2. Musíme to prověřit. Pořád se to nějak mění. Hlasování uzavřeno. 22 pro. Zamítnut. Regi 4. Přijat. 127 pro proti, zdrželi se přijat, 128 pro proti, zdrželi se Přijat 129. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Prověříme to. Ne, musíme to prověřit. Podívejte se. Oddělíme to hlasování. Malé skupiny, prosím vás, hlasujte. Protože pak není jasné, jak to dopadlo. Takže 31 pro, 24 proti návrh byl přijat. Takže přejdeme na nv 3 a Regi 5. Pro, proti. Dvojka padá. Ne, o IMCO 2 hlasovat nebudeme. Takže nv 3 a Regi 5. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijaty. 130 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Tři pro, proti, zdrželi se. Přijat. 131 společně s návrhem čtyři výboru TRAN pro, proti, zdrželi se. Přijaty. čtyři pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 5 stran pro, proti, zdrželi se přijat. 132 pro, proti, zdrželi se přijat. 133 pro, proti, zdrželi se přijat. 134 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 6 pro, proti, zdrželi se přijat. 135 a ekon 2 pro, proti, zdrželi se, přijaty. 136 pro, proti, zdrželi se, přijat. 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 138 pro, proti, zdrželi se, přijat. To musíme prověřit. 138. Prověřujeme. Hlasování je uzavřeno. 27 proti byl zamítnut. To byl návrh 138. Teď 6 regi. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Teď 141 pro, přijat. 142 pro, proti, zdrželi se přijat. 143 pro, ne, omlouvám se. 144 pro, proti, zdrželi se přijat. 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 147 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 149 pro, proti, zdrželi se, přijat. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 152 pro, proti, zdrželi se, přijat. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. 155 pro, proti, zdrželi se, přijat. 156 pro, proti, zdrželi se, přijat. 157 pro, proti, zdrželi se. To prověříme. 157 hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 30 pro, 19 proti byl přijat. Návrh číslo 8. Tran pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 158 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 9. Regi. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 9. Tran pro. Proti. Zdrželi se přijat. 10. Tran pro, proti, zdrželi se, přijat. 160 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 161 pro, společně s Ekonem 4 pro, proti, zdrželi se, přijaty. 162 pro, proti, zdrželi se, přijat. 163 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 8 NB pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 10 Regi pro, proti, zdrželi se, přijat. 11 stran pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 5 Ekon pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 11 Regi pro, proti, Zdrželi se. Zamítnut. Návrh 4? Ne. 12. Návrh 12 stran. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 13. Regi, pro, proti, zdrželi se, přijat. 13 stran pro, proti, zdrželi se, přijat. 9 nb pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pět zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijat. Šest zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijat. 168 pro, proti, zdrželi se, přijat. 14 regi pro, proti, zdrželi se, přijat. 169 pro, proti, zdrželi se, přijat. 14 pro, proti, zdrželi se, při, zamítnut. 170 pro, proti, zdrželi se, Zamítnut. 15. Pro, proti, zdrželi se. To prověříme. 15. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. 30 pro, 23 proti. Přijat. 171 pro, proti, zdrželi se, přijat. 172 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 173 pro, proti, zdrželi se, přijat. Imko 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. 174 pro, proti, zdrželi se přijat, 175 a 176 společně pro, proti, zdrželi se přijaty, 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 177 pro, proti, zdrželi se, přijat. 178 a 6 pro, proti, zdrželi se, přijaty. 179 a 180 pro, proti, zdrželi se, přijaty. 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 16 tran pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 8 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 182, pouze druhá část. 182, druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijata. 17 stran pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 7 ekon pro, proti, zdrželi se. Přijat. 8 ekon pro, proti, zdrželi se. Přijat. 186 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 9 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 15, 115 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 116 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Závěrečné hlasování o všech přijatých pozměňovacích návrzích. Elektronické hlasování. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 49 pro, 1 proti. 6 se zdrželo hlasování. Hlasujeme o meziinstitucionálním vyjednávání. Hlasování je uzavřeno. 55 pro, jeden se zdržel hlasování. Děkuji vám. Blahopřejeme kolegovi. Prosím, máte slovo? Já chci poděkovat za toto hlasování a chci poděkovat také za trpělivost těch, kdo hlasovali. Pokud je o přístup k tomuto komplexnímu hlasování a celý ten seznam to pro hlasování. A chci také poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem, kdo se zapojili do přípravy textu. Chci vám poděkovat za vynikající spolupráci. A za čtvrté chci říct, že skutečně potřebujeme aby nás předsednictví tohoto výboru podpořilo při vyjednávání, která probíhají v Radě ministrů. V Nikozi se bude konat zasedání Rady ministrů pro dopravu a já bych byl rád, kdyby se parlament připojil k iniciativě a kdybychom tento předpis schválili do konce roku. Děkuji. Děkuji panu Korejovi de Campos a přejdeme na další hlasování. To je trošku méně složité než to první, ale stejně budeme muset být trpěliví. Někdy je těžké předpovědět, jaký bude výsledek, nebo určit výsledek. Takže zpráva pana Rybika o malých a středních podnicích. Uno. A favore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 44 eh, společně, 24 eh, plus 45. Kdo je pro, kdo je proti? Ne, omlouvá se předsedkyně. Bohužel někdy dojde k pochybení. Takže 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 26. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Tak tady to není jisté. Ověříme to, prosím. Takže zahajuji hlasování, končím hlasování. Dvacet pět pro, dvacet devět proti, takže zamítnuto. Třicet šest. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 53. Nebo ne? ne 37, říká předsedkyně. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Kdo je pro? Je zde ještě ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Kompromis 8a, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdrželi? přijato, pardon. Kompromis 8b, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. E, odstavec 12. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 63. Kdo proti? Zdrželi se? Přijato. Teď budeme hlasovat v bloku 62, 64, 65 a 66. A ještě 67, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 80, kde je proti, kde je proti, přijato. 81, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 91 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ne, ještě to ověříme, říká předsedkyně, ověřujeme číslo 91 s ústním pozměňovacím návrhem. Končím hlasování. A 17 pro, 36 proti, čili je to zamítnuto. 92. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Tak kdo proti? Zdrželi se přijato. 93. <clears throat> Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 97, kdo je pro, proti, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 102, 102 první část, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Druhá část 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 103. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 100... 104 a 105 ty odpadají, takže 106. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? No, to ještě ověříme. Ověřujeme číslo 106. Končím hlasování. Ne, teď už se hlasuje o 107, říká paní předsedkyně. 107, omlouvá se paní předsedkyně. Končím hlasování. Výborně, takže 30 pro, 24 proti, přijato.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 přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 122, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 123, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 124, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 125, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 127, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 120, 133, 133, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 134, pro, proti, zdrželi se, přijato. 135, kdo je pro, kdo je proti,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 141. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 142. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 143. Kdo? Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 147 společně se 146 a 148, je to tak? Ne, tak ne, tak pouze 147. 147, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 146, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, máme to ještě ověřit? 146, je to návrh paní Toja. E, 14 pro, 39 proti, zamítnuto. 148, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 149, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 150, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. 153 pro, proti, zdrželi se, přijato. 154, kdo pro, proti, přijato. 155, pro, proti, zdrželi se, přijato. 156, pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď eh, citace pozměňovací den, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Body odůvodnění, pozměňovací návrh 3, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. Číslo čtyři kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. pět kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo šest kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo osm kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. devět kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. deset pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. jedenáct pro, proti, zdrželi se. Přijato. <clears throat> A teď je zde INTA 1, stanovisko. Ne, pardon, INTA, INTA 3. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. INTA 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Inta 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Inta 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Inta 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 13, pro, proti, zdrželi se, přijato. 16, <clears throat> pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 26, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Teď eh, zaměstnanost 17, nebo ne, předsedkyně ověřuje.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 Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Empl 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Empl 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Empl 5 pro, proti, zdrželi se. Ne, omlouvá se předsedkyně 7. Číslo 7. Empl 7. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 8. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ample 14. 4 proti. Ample 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ample 17. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, pro nebo ne? 21? Předsedkyně ověřuje. Tak 21 odpadá, takže teď regi. Regi 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Regi 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Regi 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 27, kde pro, kde proti, kde se zdržel, přijato. Takže závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 47 pro, 5 proti a 3 se zdrželi. Gratuluji zpravodaji. Zpráva byla přijata. A ještě se hlásí pan Koval. Ne, další zpráva, pardon, další zpráva je zpráva pana Kováče. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 6 je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ale prosím vás, opravdu hlasujte. Pozměňovací návrh 5. První část pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ještě to zkontrolujeme. Pozměňovací návrh 5, první část, hlasujeme nyní, prosím, elektronicky. Končím hlasování. 28 pro a 28 proti, takže to bylo zamítnuto. A nyní druhá část. Pro, proti, zdrželi se, asi to bude podobný poměr, tak ještě kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. 24 pro, 31 proti. Takže to bylo zamítnuto. Dostáváme se tak k pozměňovacímu návrhu 1, kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Os, devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, si návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní o, hlasujeme o pozměňovacích návrzích, jak byly přijaty. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. 51 pro a 4 se zdrželi. A nyní o vyjednávání zahajuji hlasování. Končím hlasování. 55 pro. Výborně. Blahopřejeme. A tím se dostáváme dále Běla Kováč jedno jediné hlasování o legislativním usnesení. Budeme hlasovat elektronicky. Zprávě Běla Kováč. Končím hlasování. 55 pro a jeden se zdržel. A Nyní se dostáváme ke zprávě Cavela. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 1, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, Pardon, kontrola, kontrolujeme 28 elektronicky, já se omlouvám, říká předsedkyně, zahajuji hlasování elektronicky o 28. Končím hlasování. 32 pro, 24 proti, takže to bylo přijato. Pozměňovací návrh 29. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zkontrolujeme to. Takže kontrolujeme 3 a 30. Končím hlasování. Bylo to přijato. 34. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 35 tam byl podán ústní pozměňovací návrh. Ale kolegyně Pikau zde nesouhlasí, takže nemůžeme přijmout. A proto hlasujeme o 35 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale kontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 35 bylo proti, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh 36, je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Kompromis 3, je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo pardon, kompromis 5, Zaregistrujete si kontrolu elektronicky, dobrá, takže hlasujeme o kompromisu 5, elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 pro, 24 proti, přijato. Pozměňovací návrh 66, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto pozměňovací návrh 70, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto pozměňovací návrh 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto pozměňovací návrh 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 69, kdo je pro. Kontrolujeme 71. Takže zahajuji elektronické hlasování o pozměňovacím návrhu 71. Končím hlasování. 43 pro, 13 proti. Bylo to přijato. 71 je přijata a nyní pozměňovací návrh 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kon 73 pro, proti. Já e, omlouvám se, kontrolujeme elektronicky, končím hlasování. 27 pro a 26 proti. Bylo to přijato. čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 82 je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 86, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 87, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 96, je pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 102, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 101, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 185, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 104 a 105 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 118. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 119. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 120 a 121, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. 123, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 125, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet jedna pro, třicet jedna proti, bylo to zamítnuto. A nyní 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 130. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 137. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 139 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 153, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 152, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, 154 pro, proti, zdrželi se přijat. 155 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 157 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 156 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 158 pro, proti, zdrželi se přijat 159 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 12b pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 177 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 13 pro. Zkontrolujeme 177 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 43 pro, 13 proti, bylo to přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 182. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 183 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 184 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 187 pro? proti, zdrželi se přijato, 186 pro, proti, zdrželi se přijato, 189, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 190 pro, proti, zdrželi se přijato, 191 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 192 pro, proti, zdrželi se Přijat. 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 198 pro, proti, zdrželi se, přijato. 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 203 pro, proti, zdrželi se, přijato. 204 ne, pardon, 206. 206 je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 207 pro, proti, zdrželi se, přijat. A Unblock 208 až 212, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato, ale zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. 30 pro, 26 proti. Bylo to přijato. A nyní 215 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 216, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat.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 A nyní pozměňovací návrh 1, 2 dohromady. Pro, proti, zdrželi se přijato. 3 pro, proti, přijat. 4 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. dva pro, 23 proti, jeden se zdržel. Blahopřejeme. A nyní se dostáváme ke zprávě Marinesku. Takže kompromis jedna, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 12. Doprava, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 116, eh, kdo se zdržel, kdo je, kdo se zdržel, přijato. 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdrželi, přijato. 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo pět kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, přijato. 122 a 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 123, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 125, kdo je proti, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 127, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 132 a 18 stran, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 16, bač, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 140, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 148, kde pro, proti zdržel se přijato. 142 plus 17 bač, kdo pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 143, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12, kde je pro, kde je pro, kde je proti, přijato. 19, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hm. 56, 57, 58, kde je pro, proti, přijato. 59, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 153, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 os AFETu, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 13, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 156 pro, proti, zdrželi se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 155 je zamítnuto. Ano. 63. Pro pro, proti, drželi se, přijato. 158, kde je pro, kde je proti, zamítnuto. 64, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 trán pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 trán, kde pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 160, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 161, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 29, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 14, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 68 pro, proti, zdrželi se přijato. 73 pro, ne, 73, to už jsme dělali. 79, ne, 69, kdo je pro, kdo je pro, 69. 69, omlouvá se předsedkyně, o zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 15. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 165, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 17, kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se přijato. 173 a 30 od stranu, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 177, kdo je pro, proti, zdrželi se a 34, tady také je to s tím, takže celkem přijato. 178, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď 76, 76, kde pro, proti, drželi se, přijato. 77 a 36 strán dohromady, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 182, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 183 a 184 společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 24, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 186, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 181 a 21 bač, kde je pro, kde je pro, proti, kdo se zdržel. Přijato. 29, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato. 121 a 30 dohromady přijato. Kompromis 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 40 stran, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 192, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, kdo se zdržel? Vy, se, vy jste se zdrželi? 122. Bylo to pro? Děkuji. Kdo se zdržel? Zamítnu to. 193 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 194 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 195 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 196 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Úvodní ustanovení jednička pro, proti, zdrželi se, přijat. AFET 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. 2 AFET pro, proti, zdrželi se, přijat. 3 AFET pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 3 rozpočet pro, proti, zdrželi se, přijat. 4 afet pro, proti, zdrželi se, přijat. Zamítnut, pardon, 5 <laughs> afet pro, proti, zdrželi se, přijat. 6 afet pro, proti, zdrželi se, přijat. 1 tran pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se přijat. 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 4 tran pro, proti, zdrželi se zamítnut. 8 afet pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijat. 6 pro, proti, zdrželi se přijat. 10 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijat. 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijat. 19 afet pro, proti, zdrželi se přijat. 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijat. 30 pro, proti, zdrželi se Přijat. 103 a 8 buč. Pro, proti, zdrželi se. Přijaty. 7 trán pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 14 zpravodaj pro, proti, zdrželi se. Přijat. 13 afet pro, proti, zdrželi se zamítnut, 14 afet pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 10 rozpočet pro, proti, zdrželi se, zamítnut, kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, přijat, 15 afet pro, proti, zdrželi se, přijat, kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijat, 17 afet pro, proti, zdrželi se, přijat, 110 pro, proti, zdrželi se, přijat, 11. Rozpočet pro, proti, zdrželi se přijat. 111. Pro, proti, zdrželi se přijat. 112. Pro, proti, zdrželi se přijat. A teď závěrečné hlasování. Hlasujeme, prosím. Hlasování je uzavřeno. 49 pro, 2 proti, 1 se zdržel. A teď hlasujeme o vyjednávání. Hlasujeme, prosím. Hlasování je uzavřeno. 53 pro. Výborně. Bene, abbiamo finito le votazioni. Dobře, tím se dostáváme na závěr hlasování. Jak vidíte, skončili jsme dnes dopoledne brzy. Včera jsme to trošku natáhli, ale dnes dopoledne jsme to prošli krásně rychle. Pan Vidal Kvadras, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě poznámky, jestli mohu. Krátce. Za prvé, Chtěl jsem vám poblahopřát k tomu, jak jste to hlasování zorganizovala. Bylo to dlouhé hlasování a vám se to podařilo ukončit v rekordním čase. Opravdu výborná práce. Blahopřeji, paní předsedkyně. A druhá připomínka, jestli mohu. Někteří z nás tady mají jistou zkušenost jako spravodajové nebo stínoví spravodajové a víme, že počet pozměvacích návrhů předložených ke zprávě často závisí na tom, nakolik se snaží zpravodaj nebo stínoví zpravodajové. My na ně spoléháme i v tom smyslu, že předloží kompromisní návrhy. A já myslím, že je důležité, abychom v těchto snahách pokračovali, abychom tomu věnovali trochu víc času, abychom věnovali trochu víc úsilí a času tomu, že najdeme nějaký kompromis, protože to je dobrý způsob, jak postoupit ku předu a vyhneme se pak dlouhému hlasování. Děkuji. Dobře, takže hlasování je u konce. Máte trošku volného času a začneme znovu ve tři hodiny odpoledne.